informovat, že skupina zelených mě informovala, že předloží a že, že podle článku 168 vrátí výboru diskusy, vrátí výboru zprávu Korbet. Dojde k tomu tedy zítra večer. A nyní se dostáváme ke zprávě paní pana Jotopoloska Siotu o úpravě pracovní doby osob